May I ask you to take seat, please? Let's start our... Kolegové, prosím, začneme s naším euro zasedáním. Pane Janku, prosím, děkuji. Přátelé, kolegové, vítejte. Je to pro mě čest a výsada velká a jsem potěšen, že <clears throat> mohu spolu s panem Gualtierem předsedat eh, tento blok musím vám říct pár slov, abych eh, vytvořil takový základ pro rozpravu. Takže naše konference eh, má téma tedy 20 let a cesta vpřed. A eh, děkujeme všem našim externím řečníkům. Jsou, je to pan Centeno, předseda Euroskupiny, pan de Guindos, který je místo předseda Evropské centrální banky, Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské finanční záležitosti daně a cla a všichni tedy akceptovali, přijali naše pozvání, aby vystoupili a pohovořili k tomuto k zásadnímu politicky citlivému tématu. Takže jenom pár slov, jak k organizaci. Než dám slovo řečníkům, tak bych chtěl vám vysvětlit, jak to bude s diskuzí. Za prvé musím zdůraznit, že jako obvykle budeme se snažit, aby mohlo se vyjádřit co nejvíce řečníků, i když náš čas je omezený. Vzhledem k velkému počtu účastníků, prosím, pochopte, že po úvodních projevech asi nebude možné, aby všichni si vzali slovo. A právě proto eh, na vás chci apelovat, abyste dodrželi dvě až tři minuty, což se bude měřit. A potom podle vývoje diskuze, tak možná budeme muset ještě tento časový limit omezit. A na stolech naleznete takové karty, kde můžete uvést, že máte zájem vystoupit v diskuzi a pokud ano, tak to vyplňte a předejte našim spolupracovníkům. To se týká jak členů národních parlamentů, tak i europoslanců. Obecně rozdělíme si řečnickou dobu takto. Dva poslanci z národních parlamentů a poté jeden člen z Evropského parlamentu a tak dále. Takže pokud bude třeba, tak tedy mm, to, tak to budeme muset omezovat v rozpravě. A nyní bych chtěl E, nějak propojit včerejší diskuzi a dnešní témata. A prosím, chci, abyste všichni hovořili otevřeně k věci, abychom pochopili všichni a uvědomili si, o co jde. E, dnes nám jde o makroekonomický přístup, ale máme nové instituce, nové ministry, nové generální ředitele novou cestovní mapu, nový program reform v každém členském státě, eh, který má eh, vlastní investiční, inovativní plány, hm, investice do inovací, tedy lidského kapitálu a podobně. Včera jsme eh, zjistili, že zde hovoříme tedy o eh, jednotném trhu, ale zjistili jsme, že eh, se zvýšil počet zaměstnanců a eh, počet hodin se snížil a že to má dopad na kvalitu smluv. A zjistili jsme, že je bezproblematické bojovat proti podvodům, proti daňovým únikům, proti praní špinavých peněz na evropské úrovni, že přicházíme o miliardy. A také včera jsme viděli, že je vůbec těžké vytvořit nějaký mechanismus záruk za vklady. Tady je spousta témat, takže bych rád, abyste na, eh, navrhli abychom, abyste překladli vaše náměty, abychom na konci si řekli, jakou reformu v Evropě potřebujeme. A nyní dám slovo panu Gualtierimu, a který poté předá slovo panelistům. Děkuji. Já myslím, že dnešní diskuze je vlastně takovou oslavou, protože my eh, slavíme 20 let eura. To není jen tak oslava jako taková, ale je to i příležitost si všechno zanalizovat, udělat si inventuru a co nás čeká, si říci. Takže proto jsem rád, že zde máme tak vynikající řečníky, kterým předem děkuji a určitě bude to velice živá, zajímavá diskuze. Prosím. Takže První řečník eh, je pan Mario Centeno, který je předseda euroskupiny, takže máte 10 minut. Pane Centeno, máte slovo. Good morning, thank you, chair. Honorable member. Dobré ráno. Děkuji, pane předsedací poslanci a poslankyně Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, místo předsedo centrální banky, dámy a pánové. Je skutečně ctí být dnes mezi vámi, když si připomínáme 20. výročí společné měny a bavíme se o její budoucnosti. Již po druhé se účastním parlamentního týdne, nesmírně si cením této možnosti a našich rozprav. Účinná koordinace ekonomické fiskální politiky samozřejmě závisí na vaší vlastní účasti a podpoře. Dnešní euro není jen symbolem evropské identity. Je to ale také druhá největší globální měna. Podpora této jednotné měny mezi našimi občany je skutečně na vrcholu a ne vše eh, v uplynulých 20 eh, letech bylo úplně jednoduché. Krize svrchovaného eh, národního dluhu vedla k, k chybám a k určitým Eh, také eh, problémům ohledně nastavení architektury měnové unie. Ale tváří tvář eh, těmto výzvám se nám podařilo dosáhnout toho, že dnešní jednotná měna je více než kdy dříve pevnou kotvou pro vytváření pracovních příležitostí a růstu. A naším úkolem je dosáhnout toho, aby naše měnová unie byla e, připravená na svět zítřka. Dnešní svět je světem, kde je mnoho eh, otázek eh, podrobeno eh, značným zkouškám, kde v podstatě roste nerovnost a kde také sílí globální konkurence. A kromě toho jsou tu také populistické tendence. Navzdory nízké nezaměstnanosti a rostoucím mzdám a 22 čtvrtletím růstu se objevují určité známky nespokojenosti mezi veřejností. A my si musíme klást otázku, jaký to má důvod. Čekali bychom, že lidé budou pozitivní ohledně současnosti a budoucnosti. Když se díváme na výsledky ekonomické koordinace, kdy všechny země eurozóny rostou nad 0,5 a a ovšem ve skutečnosti tomu tak není. Nemůžeme tudíž čekat a musíme jednat. Naše ekonomiky musí být silnější a inkluzivnější. Inkluzivnější v tomto kontextu je něco, co je snadné vysvětlit. průměru ekonomiky rostou ale tento průměr může být dosti zavádějící. Rostoucí počet občanů v chudších eh, vrstvách příjmových eh, je postihováno nerovnostmi v příjmech. Inkluzivnější růst znamená, abychom zlepšili pozici eh, většiny, je, nejen několika. Takže musíme zahájit projekt zbližování, kdy všichni občané v každé zemi a ve všech zemích eh, se budou moci těšit výsledkům společné měny. Již bylo přijato mnoho kroků, které jdou správným směrem. Nastartovali jsme bankovní unii, Evrop- mechanismus stability, zlepšili jsme naší koordinaci politik a přijali jsme eh, celou škálu reform na národních úrovních. A to jsou předběžné podmínky stability, ale nestačí to. Ještě nejsme v cíli. Euroskupina pracuje a pracovala na prohloubení hospodářské a měnové unie. Tím jsme vytvořili předběžné podmínky pro Eurosummit, který se konal v prosinci loňského roku. Chceme dále prohlubovat mechanismus stability a jeho roli důležitý, blíží se další důležitý krok dokončení eh, měnové unie. Rovněž je tu nástroj eh, rozpočtový pro konvergenci a konkurenceschopnost euroskupiny. A euroskupina se pokusí přinést další výsledky v červnu letošního roku. V nadcházejících týdnech a měsících se budeme zaměřovat na tři úkoly. Příprava změn smlouvy ustavující evropský mecha, finanční me, eh, mechanismus stability. Dále budeme pracovat na systému pojištění vkladů a eh, řešit i otázku likvidity a eh, dále hlavní, nastavit hlavní rozpočtové rysy, kdy bude nás čekat zásadní krok, zásadní historický krok. Já jsem přesvědčen, že tento nástroj bude důležitou součástí budoucnosti. V prosinci naši předáci rozhodli založit nový nástroj, a to na základě kolektivního pochopení, že existuje kritická mezera v naší měně. Měnová politika musí být provázena jednoznačným rozpočtovým nástrojem, který je tomuto zasvěcen. A to bude nad rámec stávajících nástrojů, které jsou k dispozici všem členům a když to řekneme jinak, nehovoříme jen o nějakých kosmetických změnách. Není to o rozdělení jedné části rámce do dvou, kdy bude jedna rozpočtová linie pro eurozónu a druhá pro ne, země mimo eurozóny. Jde pro eh, skutečně vyčleněný nástroj pro eurozónu. Mus, tento nástroj musí být přidanou hodnotou a musí zvýšit atraktivitu eurozóny pozitivní eh, účinky povzbudí členské státy v tom, aby urychlili úsilí ke vstupu do jednotné měny. To je proces, v němž se budou moci spolehnout na naši technickou a finanční pomoc. A přidaná hodnota tohoto nástroje vyplyne ze dvou paralelních cílů. Konvergence a konkurence. Vysvětlím, jakém, jaký, eh, jakou to má logiku. Jeden z klíčových slibů eh, evropského zbližování je snížení rozdílu mezi eh, státy eurozóny. Tyto rozdíly mohou mít negativní dopad na všechny ostatní, což ukázala i krize, protože existují takzvané spillover efekty. Čím více budou instituční struktury a eh, ekonomické cykly států eurozóny, tím efektivnější budou taky naše eh, ekonomická a monetární nástroje. Totež platí i pro konkurenceschopnost. Zajištění konkurenceschopnosti je důležité pro to, abychom mohli čelit výzvám globalizace a technologických změn. To je obzvlášť důležité pro země eurozóny. které mají méně možností na obnovování konkurenceschopnosti. Státy, euro, státy eurozóny musí splňovat vyšší standardy konkurenceschopnosti než země, které mají plnou svrchovanost nad svou měnovou politikou. A právě e, o toho tu je ten rozpočtový nástroj. Jedna z otázek, na kterou musíme odpovědět, je, jak tento nástroj podpoří e, konvergenci a konkurenceschopnost. V evropském rozpočtu, zvlášť v rámci MFF, je celá řada nástrojů, která zahrnuje eh, celou škálu cílů. Tyto nástroje by však měly jít, jít nad rámec toho, co už máme. Podle mě by dávalo smysl, abychom kolektivně podpořili reformy, které budou posilovat růst produktivitu a které umožní rychlou realokaci zdrojů, jak kapitálu, tak i, i uh, pracovních sil napříč Evropou. Pochopitelně, že reformy trhu práce mají i své náklady a bylo by dobré, kdybychom kolektivně posílili naše investice, zejména veřejné investice, tak aby se zvýšil růstový potenciál jednotlivých zemí a tím i eurozóny cel jako takové. Tyto investice by se měly zaměřit na klíčové oblasti, jako je výzkum, inovace a rozvoj, vzdělávání, infrastruktura, cílené investice které přispějí ke zvýšení kapacity ekonomik, produkční kapacity a ke zvýšení odolnosti celého systému. Je jasné, že rozpočtový nástroj může pouze doplňovat kroky na národní úrovni. Nezbavuje země odpovědnosti vést um, um, racionální a zdravou rozpočtovou politiku. Kromě toho se budeme zabývat také otázkou financování tohoto nástroje. Existují určité nepokoje, pokud jde o zdroje financování a rozsah tohoto nástroje. A já očekávám, že budeme mít nové podklady v příštích měsících. Někteří budou říkat, že ten nástroj je přijatelný, jiní budou říkat, že je příliš uh, omezený na to, aby byl učený. Mně to nevadí. Množství prostředků, Eh, na konkurenceschopnost a na eh, zbližování je samozřejmě podstatné, ale není to to nejdůležitější. Spíš jde o to, aby tento nástroj měl efekt, abychom ho co nejefektivněji využili, abychom ukázali, že může znovu nastartovat uh, hybnou sílu konvergence. Pak ho musíme postupně přizpůsobovat a učit se z našich zkušeností a pak dlouhodobě tento nástroj bude tím, co z něj uděláme. A bude důležitý. O tom vás ujišťuji. A tím se dostávám k poslednímu aspektu naší práce, a to je zpráva, hospodářská zpráva, kdy stávající nástroje nedávají dost prostoru a flexibility k eh, reakcím eh, na Eh, konkrétní problémy. Právě proto máme tu evropský semestr, což je náš nástroj ekonomické koordinace a euroskupina by podle mě měla významným způsobem rozhodovat o tom, jak jsou fondy tohoto eh, nástroje alokovány. Máme tu prohlášení z prosince, kde se říká, že tento nástroj by měl být podroben kritérium a strategickým pokynům eh, členských států eurozóny. Musíme to ovšem samozřejmě institucionálně a právně eh, formulovat tak, aby tu byla jasná omezení. A závěrem ještě mi dovolte říci pár slov, a už končím, o celém procesu. Euroskupina připraví dohodu o aspektech tohoto návrhu do června a pak eh, tato celá záležitost vstoupí do legislativního procesu. A já vím, že vy v Evropském parlamentu jste se zabývali už eh, několik let fiskální kapacitou Evropské unie a těším se na vaše příspěvky. Je důležité, aby Evropský parlament přispěl k utváření konečné podoby tohoto nástroje. A já jsem připraven si s vámi vyměňovat názory na, v této věci. A už úplně na závěr, a omlouvám se, že jsem trochu přetáhl čas, v průběhu letošního roku budeme svědky mnoha výměn na Eh, evropské politické scéně. A to za současného politického zpomalování, což je samozřejmě spojeno s mnoha riziky a vyžaduje to jas, jasné kroky z naší strany. Já jsem přesvědčen, že udržíme náš směr na evropské i národní úrovni a doufám, že se nám podaří postavit se všem výzvám s eh, rozhodností. Před rokem bylo naprosto, nemyslitel, to bylo naprosto nemyslitelné a teď se bavíme už jen o podrobnostech nového nástroje, což ukazuje ten náš velký závazek a odhodlání učinit z tohoto nástroje skutečně ús, prvek úspěchu uh, z dlouhodobého hlediska. Very, very Děkuji vám mnohokrát. No bylo úžasné, jak jste hovořil, dotkl jste se všech citlivých témat a máme tady peníze jak pro konvergenci, tak pro konkurenceschopné. Potřebujeme jenom patřičné nástroje, potřebujeme tuto dohodu a ta bude zřejmě tím nejlepším, jak demonstrovat naše vůli pro zlepšení kvality života. Sníží nerovnosti, mm, různé sociální nerovnosti a částí tohoto nástroje je také aktivita banky. Takže dalším řečníkem je pan Luis de Guindos, místo předseda Evropské centrální banky. Máte slovo. Pane předsedo, Roberto, pane komisaři Pierre Moskoviči, pane předsedo Euroskupiny, Mario Centeno, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval Evropskému parlamentu a Rumunskému parlamentu za tuto možnost reflektovat po 20 letech eura společné měny. První dvě dekady eura byly výjimečné, eh, byly mm, souběžné s velkou finanční krizou, která eh, postihla naše největší ekonomické oblasti a e, znamenalo to také existenciální ohrožení konvergence a finanční integrace pokračovala navzdory těmto dvěma epizodách. Ale završení eurozóny znamená, že e, prostě se nám podařilo zvrátit situaci v době nejvyšší nouze, kdy to bylo nejvíce zapotřebí. Teď je třeba uvědomit si, že jsme překonali existencionální krizi eura. <clears throat> Některé zemi um, čelily velkým výzvám, byla upravena makroekonomická bilance, došlo k příslušným korekcím a snížil se obchodní deficit. Díky podpoře monetární unie byla překonána krize, což se projevilo také ve zlepšení podmínek trhu práce a vytváření pracovních příležitostí. Dnešek nám umožňuje diskutovat o významné roli parlamentů. Parlamenty vždy sehrávaly nesmírně důležitou roli v eurozóně. A já si myslím, že tento krok dál zlepší ještě fungování eurozóny a Evropské měnové unie. Projevila se vůle demokracie, věříme v liberální demokracii, která spočívá na zásadách a institucích, které chrání svobody, práva, právo státu a e, znemožní zneužití moci. Náš demos má volbu a hlas. Je to tedy zcela zásadní role, na níž se odvíjí naše sociální smlouva. A přitom se vyžaduje pokračující úsilí institucí. Podívejme se na demokratický mandát Evropské centrální banky zakotvené ve smlouvách v rámci tohoto mandátu pro splnění cílů je třeba, aby ECB měla k dispozici nezbytné nástroje a je chráněna tím, aby její rozhodování nebylo ovlivňováno politickými eh, hazardéry, kteří by toho zneužívali k uskutečnění krátkodobých cílů. A to všechno je završeno také kontrolní funkcí Evropského účetního dvoru, který dbá na efektivní vykonávání naší činnosti. Jeho činnost nás ujišťuje, zda jednáme v souladu s předpisy. My bereme eh, naši spolupráci s parlamenty nesmírně seriózně můžeme potvrdit, že Evropský parlament byl vždy velice přísným kontrolorem a také dobrým partnerem při překonávání krize. Naše nová funkce vyžaduje přísné skládání účtů a přísnou odpovědnost abychom dostali naší legitimitě a konali dobře. Diskuse, co by se mělo učinit, vyžaduje od nás, jakým způsobem můžeme zabezpečit naši odpovědnost a demokratickou legitimitu. A to jsou vysoce politická měřítka. E, toto setkání Evropského parlamentu a Národního parlamentu podtrhuje odpovědnost všech činitelů. <clears throat> Národní Evropský parlament je spolu legislativcem, který se stará o vytvoření správného rámce pro evropské rozhodování. Tento meziparlamentní týden setkávání europoslanců s národními poslanci znamená významnou výměnu názoru, kde se můžeme navzájem poučit. Dám vám konkrétní příklad. Finanční služby ECB jsou důležité pro splňování fungování Evropské unie a máme ohromující výsledek. Evropská centrální banka slavila 10 let a měla skutečně uniformní jednotný přístup k bankám, které potřebovaly záchranu. A to zabezpečuje, že banky nemohly jít do konkursu. Díky těmto výsledkům Evropská centrální banka pomáhá bankám, aby se stávaly bezpečnějšími a aby mohla dobře fungovat ekonomika. Ovšem, ještě zdaleka jsme nedosáhli všech našich cílů. Je dobré také vytvoření fondu a Zatím tady ještě nemáme ten třetí pilíř, to jsou schémata pro sociální zabezpečení. Ale už se čeho dosáhlo a bude se pokračovat v tomto úsilí. Samozřejmě ale potřebujeme harmonizovanější regulatorní rámec. A to vyžaduje společné úsilí pro harmonizaci alternativ. A to je v rukou národních legislativců. Proto je třeba uvědomit si, jak důležitou roli hrají i na evropské úrovni protože harmonizace lze dosáhnout pouze na evropské úrovni a proto je zapotřebí úzké spolupráce všech institucí. Dovolte mi jednu metaforu. Národní parlamenty a europoslanec by měli být jako dva běžci na závadě. Oba se chtějí, oba, se chtějí, oba chtějí dospět k výsledku, ale Měli by spolupracovat, aby společně doběhli do cíle. Je třeba diskutovat o rozdělení odpovědností mezi vnitrostátní a evropskou úrovní, ale to se nemůže dělat za zavřenými dveřmi. Potřebujeme veřejnou diskusi a Evropský parlament v rámci meziparlamentního týdne proto skýtá vynikající příležitost. Těším se na naše diskusi, děkuji vám mnohokrát, děkuji a blahopřeji vám k desetiletému výročí existence vaší banky a pro váš úspěch, jak jste překonali krizi. A mm, také jsme si vyslechli od vás, že potřebujeme fond pro mm, sociální zabezpečení. To je to, Eh, oč usilujete? Ano, samozřejmě to bude chtít podporu, mm, všechny tyto reformy, všechny toho záručního fondu pro vklady a mm, máme mm, právě k tomu osobu na svém místě, pana Pěra Moskovisiho, který je eh, komisařem odpovědným za hospodářské finanční záležitosti cla. Ano, vy trochu přeháníte Eh, pokud jde o to, za co všechno jsem odpovědný, ale akceptuji, jsou to všechno velké výzvy, pane ministře, milí Mario, milí Luisi, dámy a pánové, dobrý den. Tady, jak řekl Roberto Gualtieri, právě slavíme a proto jsem rád, že jste mě pozvali, abychom oslavili společně 20 let eura. Vynikající příležitost, abychom si řekli, co máme za sebou se společnou měnou, dvě desetiletí úspěchu, euro prošlo různými úskalími a zešlo posílené. A za prvé, euro určitě to je nejhmatatelnější, nejkrásnější výdobytek EU, hmatatelný a v 19 zemích Eh, ho používají. Je to v podstatě každodenní symbol společného projektu, společné Evropy a je to o to větší úspěch, protože je velice populární. 74% má za to, že je to blahodárná věc a vlastně eh, v podstatě ti, kteří sní o tom, že by mohli vystoupit a tím nahrávají populistům, tak je to vždycky dementováno a je to tedy silná měna. A díky tomu jsme se stali mocností, hospodářskou mocností. Je to druhá měna, asi 60 zemí velice brzy používá nebo bude používat euro. To je v podstatě nejlepší výkonnost než jakákoliv jiná národní měna. Jak víte, ale mm, krize a další události otestovaly pevnost naší měny a ukázalo to, že máme zde určité strukturální slabiny v naší politické a hospodářské architektuře. A naše jednotná měna v krizi ukázala ale, že je odolná eh, instituce, členské státy přijaly razantní rozhodnutí pro posílení měnové hospodářské unie a vytvoření evropského mechanismu stabilizace do toho také patří, a potom posílili i s koordinaci mezi našimi rozpočtovými hospodářskými politikami v rámci evropského semestru. A výsledek je na stole. Hospodářská krize, doufám, je definitivně za námi. Já jsem předložil před pár dny odhady, eh, které ukazují na růst, i když občas bude nějaký ten obláček. A dobrá zpráva, trh zaměstnanosti se zlepšuje ve všech zemích. Takže euro zešlo posílené z krize. Mario to ukázal. My jsme ale přešli eh, jaksi hladce z hospodářské do politické krize, kde vznikají větší nerovnosti i uvnitř zemí eurozóny a s ostatními zeměmi, což eh, zhoršuje ty naše možnosti manevrování a opět to nahrává euroskeptikům. Takže musíme na to reagovat, na tyto nerovnosti, které vznikají, posilují se. Takže reforma směrem ke větší konvergenci mezi ekonomikami eurozóny, směrem ke stabilizaci. Poslední čtyři roky komise v rámci euroskupiny posilovala mm, tuto politiku, to byla naše priorita, měnová politika je naše priorita, za to děkuji i komisi a parlamentu. My jsme sledovali tři priority. Za prvé, my jsme eh, dokončili bankovní unii, nebo chtěli jsme dokončit bankovní unii, hodně jsme již udělali. Naše bankovní unie má jednotný mechanismus dohledu, má i tu eh, fond pro řešení bankovních krizí, ale ještě to není u konce. A e, na tomto poli e, poslední summit eurozóny, myslím si, pokrok rozpracoval e, myšlenky jako záchranná síť, což je nezbytné pro to, aby byla završena bankovní unie. I hlavy státu se dohodly, že MMS, EMS, tedy ten mechanismus stability, že Eh, bude dokončena. Já jsem tady optimista. Nicméně chybí bankovní unii třetí pilíř, což je evropský systém záruk za vklady. My máme sice bankovní unii, ale ta není pouze o řešení bankovních krizí a o dohledu, ale jde i o vklady a záruky za vklady. A já lituji, že zatím jsme neudělali velký pokrok sice jsme hodně zredukovali to riziko, ale je třeba ho umět sdílet také. A druhá priorita to je refari, reforma Evropského mechanismu stability. Já s potěšením kvituji pokrok v členských státech, kromě dohody o té záchranné síti, o ten fond pro záchranu před bankovními krizemi, takže je třeba, aby ten systém stability lépe chránil členské státy, aby byly solidní potom v době krize. A tento mechanismus musí být více zreformován, podle mě. Upřímně řečeno, a tady chcete, abychom byli upřímní, je těžko přijatelné, aby orgán, který přijímá tak závazná rozhodnutí, aby byl bez jakékoliv solidní parlamentní kontroly, aby to byl čistě mezivládní mechanismus. A komise proto navrhuje, aby tento mechanismus stability vstoupil do komunitárního práva, aby se změnil v takový evropský fond, eh, který bude řídit ministr financí. K tomu se vrátím, který bude demokraticky potvrzen do funkce, včetně o, e, e role Evropského parlamentu. Já vítám i vaše náměty, náměty parlamentu, který toto vítá. Třetí priorita, o tom hovořil Mario Centeno, je vytvoření rozpočtu eurozóny. Cílem je oživit konvergenci v eurozóně, cílem je snížit nerovnosti, rozdíly, které podkopávají soudržnost. A v neposlední řadě jsme navrhli v našem návrhu rozpočtu na období <clears throat> do roku 2027 jsme tedy navrhli dvě důležité věci. My jsme se dohodli z parlamentu, že rozpočet eurozóny bude nedělnou součástí celého rozpočtu EU. Tady nám jde o to stabiliz- o stabilizaci a ochranu v případě investic, v případě asymetrických šoků, tak abychom se vyhnuli neblahým účinkům těch velkých šoků a dále pomoc strukturálním reformám zaměstnanosti a růstu. Na samitu v prosinci byli vyzváni ministři financí, aby vytvořili nástroj konvergence a konkurenceschopnosti pro eurozónu. A dnes v euroskupině se mm, o tom diskutuje a mělo by se rozhodnout do června. Principiálně jsme se, jsme se dohodli sice, ale pořád jsme se nedohodli na konkrétních způsobech. Já doufám, že e, do červnového samitu uděláme pokrok a komise se na tom bude podílet. Ještě bych chtěl jít dále. A to třemi směry. První směr, myslím si, že je třeba mít skutečný rozpočet eurozóny. Kromě rozpočtového nástroje, který máme, nezapomínejme na tu dimenzi stabilizace také. Z dlouhodobého pohledu, tedy ta schopnost, jak manévrovat eh, a síla rozpočtu eurozóny budou zásadní. A druhé důležité téma je eh, zpráva eurozóny. O tom se moc nemluví, governance. Ale tady jsou velké demokratické požadavky. A právě proto budu pořád plédovat pro to vytvořit funkci ministra financí eurozóny, který bude součástí komise a bude také předsedat radě, tedy euroskupině, pod kontrolou Evropského parlamentu také, protože nelze přijímat rozhodnutí bez kontroly parlamentu. A třetí dimenze, musíme zvýšit mezinárodní roli eura my vidíme, jaký je dopad těch extrateritoriálních sankcí, které přijaly Spojené státy. Tím teď trpíme. A když posílíme mezinárodní roli eura, tak budeme schopni vytvořit si vlastní autonomní strategii a euro se tak stane mezinárodní měnou na stejné úrovni jako dolar. Dámy a pánové, 20 let eura má za sebou dlouhou cestu, ale to je člověk ještě mladý, a potřebuje podporu, když je mu 20. A proto naší prioritou, absolutní prioritou musí být posílení hospodářské měnové unie. A od toho nás nemohou odvrátit volby, které se blíží. A tyto volby, podle mě naopak, by měly eh, eh, být tako, mm, takovým tím jazyčkem, který ukáže, jakým kurz, jaký, jaký kurz by měly členské státy přijmout. A zde eh, proto potřebujeme parlament, podporu parlamentu, tohoto i toho příštího, i národních parlamentů. Já jsem eh, přesvědčen, že politický tlak ze strany parlamentů eh, může věci rozhýbat v tomto tak spolitizovaném okamžiku vývoje. Je zde určitá dimenze, která je možná a potom některá je přímo obligatorní a potom je zde zásadní dimenze a to je dimenze toho, co je žádoucí, co si kdo přeje, to znamená, jakým směrem by se měl tento velký projekt eura ubírat. Děkuji. You are covering. Děkuji vám. Pokrýváte veškerá témata a e, přitom se dotýkáte velice citlivého tématu, ale Nyní eh, jsem nucen eh, se k vám obrátit se speciálním bodem a to je nezbytnost podpory Evropské unii, což podle mého názoru dnes je významnější než někdy dříve, když se podíváme na popularitu určitých lídrů. Nezmiňuji ty země, ale eh, odkazuji na krize, která je vytvářena extremisty, nacionalisty, populisty. A zároveň, když se podíváme na politickou krizi v některých zemích, eh, bude tak obtížné pustit se do tohoto procesu reform. Je před námi řada témat kolegové, takže teď dávám slovo panu předsedovi Galtierovi, aby zahájil naši diskusi. Omlouvám se a máte slovo. Um, thank you. Now I speak first with the head of the speaker. And... Děkuji, já jsem chtěla říci, že když hovoříme o tom, co je třeba učinit pro završení naší měnové unie, v rámci 20-letého výročí měli bychom především si připomenout, proč a jakým způsobem se stalo euro velkým úspěchem a vlastně eh, poznamenalo úspěšně období naší integrace na euro je třeba pohlížet jako na to, že bylo nejenom významným ekonomickým nástrojem, ale také eh, politickým projektem. A na jedné straně nahlížíme na euro jako na neodmyslitelnou součást eh, vnitřního jednotného trhu která přispěla k zlepšení eh, přímo i nepřímo eh, výměny obchodu, protože eh, se euro samozřejmě mm, stává významnou měnou na jednotném trhu. Vidíme, jakým způsobem euro přispělo eh, k nepředvídatelné integraci řetězců, které patří k takovým těm driverům inovace a to zejména v průmyslových výrobních odvětvích. Jak už jsem řekl, euro má nejenom ekonomickou, ale také politickou dimenzi. Jedna měna, rád to říkám, že máme takovýto druh diskusů. Co to znamená svrchovanost, suverenita? Já si myslím, že společná měna Eh, musí být nazírána jako podmínkou pro završení ekonomické suverenity, proto abychom je sdíleli, jak externě, tak interně. Interně je zjevné, že po krizi bankovních systémů a po pronikání globalizace a její dopad na naše vnitřní měnu bude euro se chránit před eh, krizí jin, způsobenou jinými měnami, ale tady je třeba ještě mnoho toho učinit, ale proto v mezinárodním ohledu je euro stále důležitější a interně pomohlo eh, účastníkům eurozóny k implementaci společné měnové politiky. Většina členských států, zejména eh, ty eh, silné by nebyly eh, svrchovanější, ale méně svrchovanější. A v tomto ohledu se domnívám, je třeba dívat se na euro na jedné straně jako na fundamentální podmínku pro záchranu a podporu ekonomického a sociálního modelu v Evropě a zároveň také na politický nástroj, který přemostňuje Unii. A je také třeba poučit se z toho, co jsme získali za zkušenosti. Euro ukázalo jak slabiny, tak silné stránky ekonomické konstrukce. Viděli jsme, jak, jak špatná může být integrace nespočívaly na silných regulatorních opatřeních a viděli jsme, že to vede k fragmentaci. Viděli jsme, že nedostatek společných záruk pro vklady může jenom slabě absorbovat šoky. Viděli jsme, jak nedostatek stabilizačních nástrojů nám zabránilo k tomu, abychom včas zareagovali na krizi a viděli jsme, jak politická směs příliš orientovaná na fiskální konsolidaci eh, přispěla vlastně k výskytu druhé recese. Na druhé straně jsme viděli, že nehledě na to, že prostě ta integrace nebyla konfliktní a že tady chyběla holistická rozhodnutí, Evropa prokázala pozoruhodnou sílu eh, zakládající se na politickém odhodlání eh, spočívajícím v dalším pokroku integrace. Podařilo se nám eh, zavést stabilizační nástroj založený na příslušných systémech a Evropská centrální banka mohla dostat své úloze, eh, aby splňovala to, co je její rolí, a sice efektivní fungování v eurozóně. A nebylo to vlastně drahé když se podíváme na výsledovku. E, také se nám podařilo zavést společné řešení pro e, fiskální rámec a e, Podařilo se nám také uskutečnit další nástroje, které zabránily inflaci a díky všem takovýmto zlepšením se nacházíme v daleko lepší formě. Máme tady ekonomickou obnovu a dokonce teď, když se hospodářství zpomaluje, <coughs> ekonomika zpomaluje, tak stále ještě pokračuje hospodářský růst navzdory finančním změnám, které nebyly předvídatelné a všechny členské státy, kterým se dostalo finanční pomoci, rostou rychleji než průměr eurozóny. Ale když se podíváme na stávající slabiny v současné aktivitě při pohledu na rizika, kterým čelíme, jsme stále ještě uprostřed cesty a je třeba učinit rozhodující kroky, abychom završili společnou eurozónu. Zejména když se podíváme na stále ještě eh, trvající nerovnosti a rozdíly ve veřejném zadlužení a nedostatečný růst a produktivity stále eh, tady nerovnováha mezi půjčkami, eh, příjmy, platy a podívejme se, že v případě nové krize vidíme a jsme rádi, že všichni vysíláme stejnou zprávu, <coughs> že musíme konat. Kde musíme konat? Já sdílím naprosto priority, které tady byly již načetnuty mými předřečníky a vrátím se k některým z ním. Za prvé samozřejmě musíme završit vytváření kapitálové unie a měnové unie, protože je to zcela zásadní pro preventivní opatření pro předcházení krize a musíme, teď jsme dosáhli dohody v backstopu, a samozřejmě backstop musí být backstopem eh, v řádném programu. A teď musíme přinést výsledky do třetího pilíře a to je eh, sociální zabezpečení. A abychom mohli eh, zabezpečit lepší kapitálovou likviditu v celé měnové a kapitálové unii. A proto eh, ta pracovní skupina na vysoké úrovni přispěla vytvořením nových nástrojů a musím být velice obezřetní, co se týče snižování dalších rizik, protože některé spadají do svrchované eh, působnosti. Podívejme se Eh, že by to mohlo spíše oznamovat rizika, než je snižovat. Takže celkově můžeme být spokojeni, máme pozitivní výsledky, ale musíme respektovat prerogativa, ale pak dojdeme k nezbytnosti toho citlivého nástroje, eurozóny. Sdílíte-li měnu, máte specifickou potřebu a potřebujete dodatečný nástroj, takže já velice vítám skutečnost, že tato záležitost je konečně ve bodu práce Unie a také euroskupiny. Rád bych zareagoval na to, co tady řekl Mario Centeno. Dovolte, abych uvedl tři body, které jsou velice důležité pro Evropský parlament. Za prvé, a myslím si, že v tom budeme všichni souhlasit, tento rozpočtový nástroj musí být součástí evropského rozpočtu, čili podléhající rozpočtovým postupu. A za druhé, to je mimořádně významné, nemůžeme mít e, e, dodatečné funkce, které by znamenaly, že se budou brát peníze z politiky soudržnosti. Je strašně důležité zabezpečit rovnováhu mezi jednotlivými regiony a tudíž nemůžeme snižovat prostředky pro soudržnost, čili ne přemístěvání prostředků z Fondu soudržnosti. A třetí bod Potřebujeme obě funkce konvergenci, to je v pořádku, ale potřebujeme také stabilizující funkci, protože stabilizující funkce je zcela zásadní, když se podíváme na to, jak jsme se poučili z krize. Takže jste-li schopni identifikovat eh, eh, tu konvergenci finanční a politickou, vítáme to, protože to je samozřejmě velice důležité. My to budeme bedlivě studovat a pečlivě, ale vidíme, že stabilizační funkce je zcela zásadním rysem fungující eurozóny a jenom politická konvergence prostě nestačí. Kdybych měl čas, rád bych rozvedl tyto skutečnosti, ale jak už jsme řekli, nikdy nedostane se ke kvantitativnímu vyčíslení tohoto rozpočtového nástroje, je třeba, abychom si uvědomili, že musíme reflektovat, jakým způsobem také zlepšovat naší fiskální rámec. Včera jsme hodně diskutovali o tom, jakým způsobem můžeme vytvářet lepší makroekonomickou rovnováhu jak můžeme zjednodušit <clears throat> fiskální rámec, abychom podpořili investice a toto je dimenze, která bude stále přítomná a já doufám, že se nám podaří dosáhnout výsledku kýženého a já jsem rád, že eh, zrevidujeme fiskální nástroje a tady ta politická dimenze, ta je naprosto zásadní a proto já velice vítám to, co tady řekl komisař Moskoviči, ten zlatý princip, zlatá zásada. My jsme poslanci, my chceme silnou parlamentní kontrolu naší ekonomiky. To je za prvé. Za druhé, zlatou zásadou je, že veškerá rozhodnutí musí mít dostatečný dohled na úrovni, která tomu náleží. To znamená národní peníze, kontrolní funkce národních parlamentů, evropské peníze, kontrola Evropského parlamentu a spolupráce všech. Protože když nepřekleneme tu demokratickou ten demokratický rozdíl, který tady stále ještě existuje, bylo by těžké vysvětlovat našim občanům, jako nám je to důležité, protože musíme hovořit otevřeně s našimi kolegy. Já si myslím, že jsme všichni na jedné straně barikády, protože potřebujeme silnou, odpovědnou politiku založenou na parlamentní kontrole jak na národní, tak na evropské úrovni a budeme-li pokračovat v našich vzájemných diskusích, můžeme zůstat sjednoceni a pokročit v demokratickém rozměru naší, našeho rámce pro eurozónu. Děkuji. Takže nyní dám slovo Robertu Gualtierimu, aby předsedal této fázi naší debaty. Znáte pravidla, takže nemusím opakovat. 12.42 bychom měli skončit, protože dorazí uh, předseda parlamentu, takže jako první paní Domingo z Portugalsko EPP. Good morning, good morning, I'm here. Dobré ráno, děkuji. Ne, já jsem tedy eh, z EPP, eh, ale je to strana, která se nazývá PSD. Budu hovořit portugalské 20 let eura. To je důvod, proč můžeme být šťastní, protože celá řada osob, také poslanci parlamentu, europarlamentu a národních parlamentů si dříve mysleli, že euro nepřežije. Ale 20 let by nás mělo přimět k tomu, abychom popřemýšleli o tom, jakým způsobem euro můžeme ještě posílit. Během krize byly nezbytné reformy, ale po krizové době tyto reformy šly do posadí. Jistě se to zaobíráme důležitou otázkou, ale <clears throat> podívejme se, že se nepokročilo ve třetím pilíři v bankovní unii při zabezpečení pojištění vkladů. Ehm, prostě, že to je něco jako podpůrná zeď a že to nebude probíhat dobře ehm, Výsledky setkání eh, zástupců eurozóny nebyly uspokojivé, protože zklamaly ty, kteří si mysleli, že je důležité završit eh, bankovní zónu. Eh, existují stále ještě velké rozdíly, jako by euro mělo různou hodnotu v různých zemích, kde euro je. A nestačí práce nějaké skupiny na vysoké úrovni. <coughs> Je třeba postupovat ofenzivně. Potřebujeme zásadnější reformy. Když to neuděláme, budeme mít neúplný, nedokončený dům v případě, že přijde další krize. Cyprus. Pan Bocis za Kypr, za skupinu SAD. Děkuji. jednotná měna přežila ekonomickou a finanční krizi, což ukazuje její odolnost. Nicméně, tato krize zároveň ukázala i slabiny eura. Na politické úrovni nemohu říct, že bychom zaznamenali tak značný pokrok. Krize jen prohloubila rozdíly a nerovnosti mezi bohatým severem a chudým či zbankrotovaným jihem. Nedokázali jsme si mezi sebou rozdělit břímně a konstatujeme nedostatek solidarity na úrovni Evropské unie. Členové eurozóny stále ještě nemají k dispozici dostatečné nástroje k dosažení konvergence a e, pro, k tomu, aby přilákali investice. Nyní, kdy je prostředí příznivější, nesmíme usnout na Vavřínech a musíme využít těchto úspěchů k tomu, abychom implementovali na národní úrovni i na evropské úrovni potřebné reformy v zájmu dalšího zbližování a korekce a nápravy chyb minulosti, a nastolení předbě- nezbytných předběžných podmínek pro další pokrok našich společností. Zamysleme se nad motivacemi pro členské státy z těch, kteří je, eh, eh, eh, uvažují o možnosti odchodu z eurozóny. Já myslím, že naopak integrace je velice významná. Všichni jsme se eh, tu dověděli, eh, tedy všichni dostáváme informace o, těch, eh, o tom fondu pro bankovní záruky. To je jedna z nezbytných předběžných podmínek k tomu, aby Evropa mohla sehrát významnější úlohu i na mezinárodní úrovni. Souhlasím s panem komisařem Moskovišem v tom, že se zdá, že drtivá většina občanů považuje euro za úspěch ale stále je tu prostor ke zlepšení. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pane Papadimulis, Evropský parlament GUE. Děkuji. Co se mě týče, tak po 20 letech společné evropské měny v našich kapsách musíme uvažovat nejen o úspěších, ale také o tom, co se dá zlepšit. Podle statistik je euro na jednu stranu odolné, ale na druhou stranu došlo k chybám eh, architektuře společné měny a to prohloubilo rozdíly a nerovnosti. A protože tyto nerovnosti stále narůstají a protože je to jev, který pak posiluje extrémní pravici. A podkopává to pak i možnosti samotného úspěchu a přežití této jednotné měny, je již jasné, že společná měna nepřežije před, bez demokratické odpovědnosti a kontroly. A já bych chtěl tudíž navrhnout nebo položit několik otázek. Amnesty International ve své zprávě žádá větší demokratickou odpovědnost a větší transparentnost v rámci eurozóny. Nemůžeme rozhodovat za zavřenými dveřmi nejasným mlhavým způsobem. Musíme skládat účty i před národními parlamenty a Evropským parlamentem. Souhlasíte? A já se táži, proč tu máme ty desítky novinářů a oznamovatelů trestné činnosti, whistleblowerů, kteří upozorňují na různé daňové podvody. A evropské instituce přitom nejsou schopni sami tyto skandály odhalit a uvalit potřebné sankce. Přitom jde o desítky milionů eur, které unikají z rozpočtu členských států či Evropské unie. A pak dochází k nadměrnému zdaňování zaměstnanců malých a středních podniků a celé společnosti. Proč máme jen částečnou hospodářskou a měnovou unii? Proč jsme neučinili nezbytné kroky k dalšímu pokroku? Děkuji. A slovo má pan Borgi, Itálie ENF. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Hm, slavíme 20 let eura. Pokud eh, ty oslavy jsou kvůli tomu, že po 20 letech euro pořád existuje, no dobře, pořád je tady. Ale zdali to byl úspěch pro všechny? No, to eh, cílem eura měla být konvergence a integrace, ale naopak došlo k di- k divergenci a k rozdělování a po krizi ekonomická výkonnost eurozóny byla horší než ve zbytku rozvinutých států, ekonomik. A nyní, teď, i zde je země EU bez eura rostou rychleji ve srovnání se zeměmi eurozóny. Eh, byl to úspěch pro Řecko, pro Irsko, byl to úspěch i pro Francii. No, a co v Itálii? Stojí to za oslavy? Za 20 let nulový růst. No dobře, 3%, ale to je téměř nula. Nejvyšší, nevys, nevy, největší nezaměstnanost v historii Eh, střadatelé nemají do čeho ukládat peníze, protože to, všechno je to ohroženo riziky a i kvůli eh, bankovním krizím. A Itálie nyní financuje náklady, které jsou o 3% větší než v Německu. Jak je to možné, že máme stejnou měnu a pořád ještě ty finanční náklady jsou jiné u nás? reálné mzdy nerostou, naopak. A za to jsme zaplatili tedy tím, že jsme se stali součástí úspěchu. To neplatí jenom pro Itálii. Určitě příští volby ukáží, jak jsou spokojeni občané ve Francii i v Německu, jak jsou spokojeni s řízením eurozóny. Hodně se tady hovořilo o populismu a populisti jsou nepřátelé. No, i v tom úvodě, jako kdyby oni eh, tedy jaksi byli tím, co znečišťuje ten správný svět, eh, je to hrozba, no ne, to je přece demokratická reakce lidí proti, de, proti vládnoucím elitám a do budoucna. A až se eh, sejdeme příště při, Mm, příštím složení parlamentu, tak určitě to bude lepší. Já myslím, že nemám velké pochybnosti, že bez eura by finanční náklady Itálie byly nižší. Řecko pan Baluras. Děkuji, pane předsedo. Eh, nový rok, rok 2000, rok, tedy před 20 lety, byla zavedena u nás měna. Údajně to je, byl největší úspěch našeho století, to tedy se psalo. A všichni ekonomové, kteří měli určité pochybnosti tehdy, tak byli marginalizováni. Kdežto dnes vidíme, že tady s jednotnou měnou jsou velké problémy. 20 let po velké krizi a 20 let po zavedení jednotné měny a po velké mm, krizi v eurozóně, tak ano, lze připustit, že došlo ke zlepšení mm, eh, v obchodě, v mezinárodním obchodě, ale nicméně pořád ještě hodně problémů ve společnosti. Po těch eh, deseti letech, eh, eh, kdy nikdo vůbec nechtěl spochybňovat euro, tak nyní to vypadá jinak. Bankovní pohledávky se zvýšily, 10 miliard euro, dluhů v bankách, takže vidíme, jak, že euro je nezachránilo a dokonce banky se příliš zadlužily. Hlavním cílem hospodářské měnové unie je růst, konvergence a soudržnost. Tak to všechno ustoupilo eh, kvůli ziskům finančních institucí a mm, nik, takže pro zemi jako Řecko vám musím říci, že mm, u nás byl velký problém směný kurz. My jsme tedy se vzdali eh, naší vlastní měny a akceptovali jsme vysoký kurz, abychom mohli vůbec vstoupit do eurozóny. Mm, kdybychom chtěli prohloubit eurozónu, tak je třeba to doprovodit eh, demokratickou legitimitou a kontrolou. Není možné, aby instance jako Euroskupina rozhodovala o něčem, co má obrovský dopad na životy milionů lidí. To není možné, aby takovýto orgán nikomu neskládal účty. Tedy podle, to je velký problém s demokracií. Končím, pane předsedo, teď tím, že tyto neoliberální politiky a nedostatky v strukturách to zvýšilo chudobu v posledních letech a to jenom nahrává populistům a extrémním pravicím. Europoslanec Luis de Grandes. Hernandez. Děkuji. Mám otázku na předsedu euroskupiny. Evropská komise a Evropský parlament předložili návrhy pro konverzenci a kohezi soudržnosti v eurozóně. Euroskupina nepředložila ani jeden jediný návrh. Vy jako předseda Euroskupinu říkáte, že v červnu předložíte nějaký návrh. Hmm, eh, eh, diskuse se bude konat v květnu a končí, máme v květnu, máme volby, v červnu se přece už nezasedá v Evropském parlamentu, proto jste zamítli účastnit se našich diskusí, když jsme hovořili o reformě euro. Odpověste jednoduše, jednoduchá odpověď na jednoduchou otázku pro zárodek euro rozpočtu. Jak to vypadá s tímto stabilizačním nástrojem? Domníváte se, že návrh komise je dobrý? Je euroskupina eh, spokojena, souhlasí s ním? Myslí si, že budou stačit ty peníze, které se odhadují a co se týče financování, jakým způsobem byste chtěli toto financování provozovat? S vlastními prostředky. Souhlasíte s tím, že například zisk ECB by se mohl přeměnit do vlastních prostředků, abychom tento návrh komise mohli zavést jako stabilizační mechanismus? Na tyto jednoduché otázky chci jednoduchou odpověď. Děkuji. A teď tady máme poslankyni z Německa. Krásný dobrý den. Nejprve děkuji za udělené slovo. Já bych ráda kritizovala, že tady se prostě překrášlují věci a pořád se tady hovoří o hospodářském růstu v eurozóně. Teprve nedávno spolkový ministr financí eh, eh, konstatoval, že máme díru v německém rozpočtu 25 <clears throat> miliard a to z jedné na den. Není možné říci, že euro je eh, historií úspěchu, když už se pracuje svá léta s negativními úroky a tím pádem se vlastně vyvlastňují jsou soukromí majitelé účtu. To tedy vůbec se skutečností nemá nic společného. Také můžeme říci, že ano, pro průměrného občana toto vyvlastňování díky negativním úrokům už nebude nikdy napravitelné. A to by si tedy eurozóna měla rozmyslet, co udělá pro obyčejného průměrného občana v eurozóně. Protože je třeba také e, zvažovat, zejména díky tomu, že tady jsou různé zemi, a některé země se dostaly co nejlevněji k úvěrům, jako třeba Itálie, a nakupili prostě stovky miliard dluhů a není vůbec jasné, kdy je splatí a dokdy je splatí, jestli by se vůbec nemělo uvažovat eh, o změně evropských bank, protože italské banky stojí před bankrotem. A tady zvažovat, že by se prostě evropské pojištění vkladů přeměnilo v evropské pojištění vkladů a mělo by se dávat většině ještě na základě jednomyslného rozhodnutí, no to je tedy něco, co eh, skutečně míří na vyvlastnění německých středatelů. A poslední slovo to tady označovat za populismus a pravicový extremismus, no to je prostě jenom jiný názor, který by každopádně demokrat měl akceptovat. A když to neučiníte, eh, nýbrž mm, ti, eh, eh, kteří, kterým jde o to, jak se má obyčejný člověk, o, o razítkujete za populisty, tak je to velice nepěkné a není to hodné demokrata, abych to řekla tedy kulantně. Děkuji vám. Ano, já bych byl opatrný, pokud je ukazování prstem na banky jiných států. Každý máme svůj vlastní problém. Ale teď máme následující problém. Máme časové omezení, dodatečné žádosti o slovo a já mohu dát slovo dalším lidem pouze za předpokladu, že omezíme projevy na minutu a půl, nebo nedáme těm dodatečným seznamy. Já bych samozřejmě eh, dodatečným lidem. Já bych eh, samozřejmě uvítal, aby nás mohlo mluvit co nejvíc, ale musíme být disciplinovaní. Jinak se na poslední nedostane. Takže prosím, pan Silva Pereira, eh, Evropský parlament SAD. Obrigado, prezident. Mais do que celebrar os 20 anos do euro. Děkuji vám, pane předsedo slavíme 20 let eura. Ale měli bychom si dělat více starostí o budoucnost eura. Jak by mohlo euro lépe reagovat na šoky? A jak chceme odbourávat rozdíly v Unii? Mm, my víme v principu, co je třeba udělat, ale otázka, kterou si musíme položit, je, proč po deseti letech, kdy se učinili významné kroky, ještě tolik kroků chybí. Zásadní otázka souvisí se slepou uličkou. Na jedné straně tady máme pokles rizika, na druhé straně sdílení rizik a to nás vedlo do slepé uličky. Na rozdíl od toho, co řekl José Manuel Fernández, můžeme konstatovat, že i tady v Evropském parlamentu existoval a existuje odpor proti zamýšlené reformě eurozóny když se říká, že to je agenda na snížení rizik, ale tato agenda se nikdy vlastně nevyřídí a potom se to riziko prostě nezdílí. Musíme se z této slepé uličky dostat. Máme mm, různá opatření na snížení rizik i odbourat NPL, teď bychom měli přemýšlet o euro. i když to znamená, že by teď konečně mělo rozdě- následovat rozdělení rizik. Ani Perič, Chorvatsko. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové a kolegyně. Chci poblahopřát za naši delegaci k tomuto 20. výročí společné měny. Navzdory tomu, že mnoho z nás přistupuje k této otázce s určitým skepticismem. Musím říci, že Chorvatsko, jakožto mladá členská země Evropské unie, přijímá kroky nezbytné pro přijetí eura a od roku 2016 mohu říct, že to byl první rok, kdy jsme alespoň teoreticky splnili kritéria pro vstup do eurozóny. To znamená, abychom byli způsobilí pro směný mechanismus RM2. Náš rozpočtový deficit se snížil na méně než 3 HDP, veřejný dluh klesá rychleji, než se čekalo, Tudíž naše veřejné finance jsou nyní stabilní. Chorvatsko se poněkud liší od jiných členských zemí v pozitivním uh, smyslu. A to tak, že naše ekonomika je do značné míry integrovaná s eurozónou. Já vás prosím, abyste eh, zkrátila svůj příspěvek, jinak se na ostatní nedostane. Takže pan Arto Finsko zelení. Kiitoksia. Asia, josta toivoisin enemmän... Děkuji. Zajímalo by mě více o zodpovědnosti členských států, pokud jde o budování ekonomik a e, řešení slabin. Mnoho problémů vyplývá e, z předluženosti. Takže když hovoříme o národní zodpovědnosti, tak jde i o to, jak řeč, řešit přebytky a jejich dopady. Nemůžeme kritizovat to, že někdo dodržuje pravidla, tak, jak byla nastavena, ale pokud chceme mít mechanismus stability, musíme přihlížet také k interním finančním politikám. Děkuji. Margarita Marques, Portugalsko, SAD. Muito obrigada, presidente. Queria começar por agradecer. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala předřečníkům. Já chci poděkovat panu ehm, Čenten, Centenemu a také mu poblahopřát za to, jakým způsobem se v eurozóně zasazoval například na summitu v prosinci. Chci mu také poděkovat za to, že naznačil cestu a udělal z ní prioritu. A já ještě pomýšlím na založení, na vznik eura. Tenkrát jsme poukazovali na to, že země musí posílit svou konkurenceschopnost, ale neměli by to dělat tak, že budou devalvovat svou měnu. A důležitý také byl přístup k úvěrům na trhu Eh, bylo zapotřebí specifických nástrojů a teď bohužel konstatujeme, že nedošlo ke konvergenci, protože tady existovala divergence, to znamená zvyšování rozdílu. Ale v roce 2008 nám krize ukázala, že kdyby bývalo neexistovalo euro, krize by byla bývala ještě tvrdší a zasáhla by nás daleko hůře. A teď bych ráda zareagovala na toho kolegu z Lega de Nord, On tady hovořil o všech těch negativních stránkách eura, ale navzdory slabinám je euro historií úspěchu, ale je třeba abychom eh, zlepšili jeho situaci. Je třeba, tady se pan Moskoviči připomněl především třetí pilíř, <clears throat> my musíme směrovat k eurozóně, která bude demokratická. Děkuji. Itálie. Thank you, Mr. President. Thank you, Roberto. Honorable... Děkuji, pane předsedo, kolegové. Meet and to complain. Všichni tady si stěžují a mm, že eurozóna nefunguje tak, jak jsme si přáli. Měl to být nástroj, motor růstu. A to nám ukážou čísla. Eurozóna mm, v letech 2011 až 2018 eh, tak růst tam byl 1,29 a je 2021, takže to není žádným překvapením, to je prostě výsledek eh, eh, měnové unie, je to výsledek eh, toho, že jsme nahradili konkurenceschopnou zaměstnanost konkurenceschopnou devalvací a bez toho, aniž bychom se vyhnuli konfrontacím. Tak teď se musíme těšit na řešení, dívat se na řešení, které musí být ambiciozní, a nesmí to být pouze racionální přístup, který se snaží eh, vytvářet eh, asymetrická pravidla na asymetrické šoky. Je třeba mm, v době, re, v době recese se vytváří mm, procyklické politiky a mm, anticyklické politiky, takže to je něco, čeho my se my populisté chopíme v příštích volbách. A zde bych chtěl poukázat na to, že Eh, před eh, mechanismem stabilizace, tak to byla euroskupina, která řídila. A eh, euroskupina musí se stát zodpovědnou institucí a musí skládat účty. To je moje priorita. Děkuji. Pan Martas, poslední kue. Mr. President, κάθε nomisma. Děkuji. Každá měna má v podstatě dva účely. Jednak dostatečná likvidita ve vnitřních trzích a stabilní směný kurz. Ovšem centrální banka má poněkud zvláštní politiku. Dvojí deficit rozpočtu a nerovnováha běžného účtu je v podstatě korigována pouze rozpočtovými opatřeními. A to má pak negativní dopady na politiku eh, e, dovozu a vývozu. Proto potřebujeme určitý mechanismus pro krátkodobou likviditu ve prospěch trhu, na posílení soukromých investic a vývozu. Proto my musíme kompenzovat politiky úsporných opatření. Pokud chce nějakým způsobem Evropská unie potrestat vládu, může tak učinit, ale nemůže to dělat za cenu trestání soukromých podniků. Jinak dojde ke stagnaci vývozu a stagnaci reálné ekonomiky. Takže komise s Evropskou centrální bankou by měly hledat řešení, jimiž pomohou i podnikům. A nyní jen dva minuty, dvě minuty na odpovědi, což je samozřejmě velká výzva. Mario Centeno, děkuji. Stručně. Dovolte mi vás se pokusit uh, uklidnit v tom, že zástupci v té skupině na vysoké úrovni, která se tím zabývá, jsou zástupci všech ministerstve financí a A vlastně nikdy jsme neměli tak vysokou míru zastoupení. Byl to podstatný krok před. Musím také připomenout stěným poslancům, že rozhodnutí na úrovni rady jsou přijímány de- demokraticky volenými vládami. Není to netransparentní. Takže já jsem to řekl velice jasně. A jen bych doplnil, že pokud jde o to, že nemůžeme použít stejné prostředky dvakrát, musíme mít jasno v tom, kde získáme prostředky na financování rozpočtu. Jsme v politickém prostředí a mé hlavní poselství dnešní je, abychom jednali. Musíme jednat. V demokracii to znamená hlasovat a volby eh, existují, blíží se, takže chci vyzvat všechny k tomu, aby se účastnili voleb. Bavíme se o prosperitě. To nejsou otázky včerejška nebo dneška, ale je to o předchozí 50 let evropské integrace. Je to dlouhý a úspěšný proces. Ta debata se někdy zjednodušuje na čisté příjemce a čisté dárce. Ale já si myslím, že ten summit ukázal, že všichni jsme, všichni z toho máme prospěch, všichni jsme těmi příjemci a musíme v tom pokračovat. Euro má největší míru podporu, podpory ve své historii, což je opak eh, těch takzvaných euroskeptických sentimentů. A my na tom musíme dál stavět. Děkuji. Děkuji za to, že jste to takto schrnul. Pane Guinness. Short, eh, as well, eh, stručně, řeknu to rovněž stručně, když se ohlížím zpět na 20 letou historii eura, tak musíme říct, že jsme měli nízkou inflaci pod dvěma procenty, nízké úrokové sazby a zároveň finanční Eh, situace našich bank je dnes lepší, než byla před deseti lety, jsou daleko odolnější eh, a SSM je, myslím, plní svou funkci, a, ale řekl bych, že 80% obyvatel eurozóny podporuje euro a to je podstatné. Domnívají se, že je to dobrá měna, dobrý nástroj. Integrace. A když vyhlížím do budoucna, tak jistě byly tu určité chyby v nastavení institučního rámce eura, jsme si jich vědomi, ale teď musíme dokončit bankovní unii, třetí pilíř bankovní unie, také unie kapitálových trhů. Podporujeme nástroj, který by stabilizoval fiskální kapacitu, abychom mohli řešit asymetrické šoky protože samozřejmě měnová politika nezmůže vše. Děkuji a Pierre Moskovici, děkuji. Naše diskuze ukazuje, eh, jak euro je demokratickým předmětem, předmětem demokratických debat. Je to mladá, i když silná měna, zároveň mocná i není perfektní. Já eh, nej, nepatřím mezi ti, kteří ho pouze opěvují mm, bez jakýchkoliv niancí. Vím, že přináší stabilitu, ochranu, jednotu a sílu. A to je důvod, proč 74% Evropanů, kteří platí eurem, tak se jim to líbí. A to je také důvod, proč si myslím, že některé vlády, které měly takové pokušení ehm, ho opustit, tak nakonec přijali jiný kurz ve svých politikách. A také víme, co je třeba ještě zlepšit, aby euro se stalo měnou ještě více přesvědčivou. A to především jde o to, že musí lépe pomáhat nastartovat eh, dynamiku růstu, tvorbu pracovních míst. Tady mm, mm, má schopnost dělat více. Zde Eh, jak jsem řekl, je třeba, pokud chceme dovršit euro, tak je třeba respektovat čtyři linie. Za prvé ta bankovní unie, tu je třeba dovytvořit eh, ano, mm, mm, mm, zde eh, víme, že už v roce 2012 jsme říkali, že jsou tři pilíře, to znamená dohled, řešení krizí bankovních a potom záruky za vklady. To ukazuje naši solidaritu. Nesmíme zapomínat na tu třetí dimenzi. A že třeba i postupně transformovat evropský mechanismus stability ve skutečný evropský fond s demokratickou kontrolou. A musí se stát institucí a nejenom mezivládním mechanismem. A třetí dimenze to je rozpočet eurozóny. Tady jsme slyšeli hodně že je třeba, abychom byli ambiciozní, pokud chceme, aby to byl skutečně nástroj konvergence a snižování rozdílu. A potom parlamentní kontrola, demokratická kontrola, rozhodnutí, která se přijímají v nějakém omezeném kruhu bez demokratické kontroly, to je přece úplně jiná věc než rozhodnutí pod demokratickou kontrolou. Proto je nutné, aby euroskupina, což je krásně efektivní nástroj, tak ale aby byla pod demokratickou kontrolou, takže governance. A potom závěrem ještě otázku populismu. O tom hovořil především pan Borgi. A zde bych řekl, že populisti to nejsou nepřátelé. Když máte nepřítele a někdy je to spíše, to, se to dělá z druhé strany, eh, takže potom ho diskvalifikujete a vůbec tím nechcete argumentovat eh, a mm, populisti mm, pracují s fake news a jsou, dělají takové komploty, ale ne, to si nemyslím. Oni mají svoje eh, politické praktiky, ale nejsou nepřátelem, ale potom mají některé praktiky jako antisemitismus, eh, jako rasismus, to se nám nelíbí. Eh, takže to je úplně v rozporu s našimi hodnotami a potom je to vlastně náš politický protivník. Třeba vaše země si zvolila, a já jsem rád, že to udělala, eh, snažila se dohodnout v rámci eurozóny. No proč? Protože Italové dobře všichni vědí, do jaké míry nelze oddělit mm, osud Itálie od eurozóny. Pan Borgi eh, napsal nedávno, že pokud nezměníme Evropu po volbách, tak je třeba ji opustit. Já si myslím, že teď to bude příležitost pro Evropany, aby si zvolili. A je třeba zůstat v Evropě a v eurozóně proto, abychom Evropu zlepšili a byle, zlepšili a reformovali a ne, abychom ji nechali obsáhnout populisty. Děkuji a já myslím, že poukázat na nedostatky, problémy při definování reform a mm, silná obhajoba eura, to také je samo o sobě úspěchem. A lze to všechno dobře přece sladit, eh, protože to, co řekl pan Borgi, tak řada věcí z toho, co řekl, tak to bychom si měli porovnat se situací, kdybychom euro neměli. A já myslím, že bychom na tom byli hůře, ne lépe. Zároveň můžete slavit euro, oslavovat ho jako jeden z nejsilnějších nástrojů pro eh, eh, ekonomickou a monetární suverenitu v globálním světě. A potom na druhé straně můžete to vidět i kriticky. Ano, já sám jsem kritizoval škrty v rozpočtech a, a pořád vím, že ta stávající konstrukce to není schopna řešit. A potom máme zde Eh, ambiciozní eh, prvky jako zlepšení našeho nástroje krizového managementu, završení bankovní unie, potom rozpočtový nástroj, nástroj, který nám má zlepšit eh, ekonomickou konvergenci a k tomu bych také doplnil to, že je třeba plně inkorporovat sociální pilíř. A potom naše investiční kapacita. Potřebujeme investice veřejné i soukromé. A e, to znamená i revizi našich fiskálních pravidel a je třeba, aby byly více anticyklické, ne procyklické a já si myslím, že mezi rokem 2011 a 2014 jsme měli škrty. To byla špatná politika. Já jsem to odsuzoval, ale Já no, myslím, že díky eh, flexibilitě bylo možné zlepšit naše finance. A takže eh, my, eh, není možné ale, abychom řešili tedy ty krizové situace fiskálními nástroji pouze na národní úrovni. Ne, proto potřebujeme společné fiskální nástroje a společné zdroje také do rozpočtu. Ano, to je důležité i pro financování politiky soudržnosti. A proto 1,3 podle parlamentu je nezbytné. Ano, a o tom s tím souhlasí i komise. Je třeba identifikovat zdroje, různé zdroje, odkud poplynou peníze, jako z, například z boje proti podvodům, finančním podvodům a je třeba, aby Unie měla nástroje na svoji efektivní politiku. Jsme teď uprostřed cesty, už se nám hodně podařilo a nemůžeme popírat, eh, že v minulých letech hm, se nám podařilo posílit i kapacity naší centrální banky, což je náš společný výdobytek. Ale také ještě musíme společně udělat více přes rozdílné názory, ale zaměřit se na pozitivní agendu, tedy a Evropský parlament, národní parlamenty musí vést konstruktivní diskuzi i v kontextu příštích voleb. Děkuji. Uh, Vážený eh, pane předsedo, vážení kolegové, jménem rumunské delegace dovolte, abych vám všem poděkoval. Jsme velice vděční za to, že v těchto dnech s námi si vyměňujete názory na návrh pro tento mega úkol, který před námi stojí Eh, ale protože je to výročí eura 20 let dlouhé obtížné cesty, domnívám se, že musíme být hrdí a vděční našim eh, předchůdcům, kteří se zhostili této obtížné úlohy a my musíme teď euro vybavit pro příští generace. Velice se těšíme na to, že se s vámi dál, setkáme znovu v Bukurešti a budeme dále pokračovat v těchto diskuzích. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji.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

A mě pověděla danes, mě pověděla s ne, ne, ne, pač moški padajo na vides, ženske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 Pa no dobro, je zadeva... Zaradi, delajo zaradi samozavesti. Poznam pa eno, ki pa je, mislim, da je moja poznanka tako, poznam pa vem, da je šla izključno zaradi vrsti. Ваш комиссия купшла на представлена лично очевидно ваш комиссия за што Па па сам ще разумел, да се повесим, па се там по-назад. Ampak tisto, da bi šla pa zdaj, ne bi tako naredila. No, sam je, sam je u bistvu, dejmo, dejmo si priznat, ne, da je uh, v širšem okviru kontekstu, ne, je ta pritisk na lepoto, na izgled, to velik, ne. Ja, da pač nekateri popustijo potem, ne, To je, tak je, ne, pač. Ma ne, sej ni bistveno.

banane però you said that you jump in general ormai ho sesso sesso no sesso damme direkt Číny úplně uzavřít se kapané. Ne, ne, že to krimerí úplně. Takže na těch jako...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 Nevím, čím jenom, ještě nikdy čuva se pak. Ten je podobný. Nepoď to na tanča. Možete probat, če vas usnica v piči, da se mu taka zrasla, pol to niče.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

F. Uusmaal om de wet die F Thank you. Good morning, everybody. Mr. Janku z Rumunského parlamentu, kolegové z národních parlamentů, kolegové z Evropského parlamentu, pane předsedo Gualtieri, je to pro mě velká čest, že jsme se zde sešli na tomto osmém parlamentním týdnu. Je to největší meziparlamentní akce na půdě Evropského parlamentu tomto roce 123 členů z 27 členských států, z pěti kandidátských zemí, Norska, Švýcarska. Tak všichni se tady sešli. A jedna z mých priorit je právě eh, přibližovat instituce našim občanům. A národní parlamenty hrají klíčovou roli v tomto cíli. Musíme zvýšit důvěru občanů v naši unii, a v naše instituce. Děkuji. Thank you very much. Our common goal should be to deliver. Naším společným cílem by mělo být, být předávat vizi Evropy Měli bychom navrhovat konkrétní aktivity, konkrétní akce, abychom utvořili budoucnost EU v příštích letech ku prospěchu všech Evropanů. Za tímto účelem Evropský parlament chce posílit meziparlamentní spolupráci. A nyní budu pokračovat v mateřštině, tedy v italštině. V těchto dnech diskutujeme o významu evropského semestru, jeho efektivitě, o koordinaci našich hospodářských politik, stability, růstu a rozvoje ekonomiky. Odhady na rok 2019, které předložila komise před pár dny, ukazují, že Evropa eh, se zpomaluje po několika letech, kdy růst opět se oživil eh, a vytvořilo se 14 milionů pracovních míst. Musíme se vyhnout tomu, aby náš kontinent opět zažil recesi podobnou jako té před deseti lety. Já osobně jsem zneklidněn. Vidím zde sociální nerovnováhu, ekonomickou nerovnováhu. Některé naše regiony eh, tedy eh, již jsou ve skluzu, již tam hrozí recese a míra nezaměstnanosti je tam pořád více než 10%. Nezaměstnanost mladých je pořád neakceptovatelná 42% v Řecku, 34% ve Španělsku a 32,6% v Itálii. A v naší unii 10% mladých lidí nestuduje ani nepracuje. 120 milionů lidí ze čty- mm, je ohroženo mm, tedy mm, chudobou, sociálním vyloučením, volný pohyb kapitálu, zboží, to všechno nahrávalo naší konkurenceschopnosti a růstu, ale také to vedlo k k konkurenci, kdy se snižovaly standardy, ekologické standardy, pracovní standardy, kontrolovaná migrace. To také penalizovalo ty nejslabší občany, kteří jsou žijí eh, sociálně vyloučeni. Jediná efektivní cesta je eh, přinést konkrétní odpovědi, to znamená Evropa více demokratická, více efektivní. Pouze ta může reagovat na občany. Pouze pokud budeme spolupracovat, tak vyřešíme globální problémy, budeme schopni se konfrontovat se USA, s Ruskem, s Čínou a s Indií. Posílit růst nestačí však a také je důležité, aby růst nesl prosperitu všem Evropanům a toto je náš model sociální ekonomiky, sociálně tržní ekonomiky. Nesmíme nechat eh, za sebou nikoho a musíme eh, přece konkrétně eh, se opírat o naše základní hodnoty, důstojnost člověka. A je třeba mít evropskou průmyslovou politiku, kde se bude investovat, kde se bude vzdělávat, Eh, kde bude inovace, mm, věda, výzkum a spravedlivý obchod. Proto Evropský parlament podporuje konkrétní opatření pro mm, mm, podporu podniků. My jsme i na 120 miliard navýšili sociální fond, abychom podporovali politiky pro zaměstnanost mladých eh, a pro jejich přechod ze školy na trh práce. 5 miliard a půl eh, fondu Invest in You by se mělo investovat právě do mm, profesního vzdělávání a je třeba investovat do eh, digitální ekonomiky, proto my jsme tam naplánovali 10 miliard do, mm, do, na rozvoj venkova, na rozvoj regionu a podobně ale investice nestačí. Nové technologie musí eh, respektovat pravidla a eh, ty giganti na webu nemohou eh, tedy se chovat úplně bez respektování čehokoliv práv, ochrany soukromí, ochrany spotřebitele a podobně. Já jsem rád, že se parlament dohodl s radou a komisí na směrnici o autorských právech. To umožní eh, podporovat evropskou eh, kreativitu a mm, odměňovat naše herce, naše spisovatele, mm, hudebníky, autory, novináře a je třeba kvalitněji vynakládat peníze na vědu výzkum tak, aby Evropa se stala nejvíce konkurenceschopnou oblastí v Evropě. Proto o 50% jsme navýšili rozpočet horizontu, mm, programu Horizont, je to 120 miliard nyní eh, ve srovnání s těmi 80, které figurují v programu Horizont 2020 teď. Malé střední podniky, to je páteř naší ekonomiky a náš parlament eh, požádal, abychom tam měli eh, okruhy v rozpočtu věnované malým středním podnikům, aby to bylo v programech, jako jsou ty programy o velkých infrastrukturních dílech v Evropě, v, obra- v programu na obranu, na vesmírný výzkum také musíme rozvíjet veškerý potenciál jednotného trhu a to začít službami, energetikou a digitální ekonomikou. Je třeba završit trh, to znamená vytvořit pracovní místa, podporovat malé střední podniky a spotřebitele a přiblížit ty méně rozvinuté regiony těm, které jsou bohatší. A mm, zpráva o strategii jednotného trhu, to přijal Evropský parlament minulý týden, tak právě ta jde tímto směrem a náš vnitřní trh také musí garantovat větší spravedlnost a harmonizaci daní. Nelze akceptovat daňové ráje eh, nebo tam, kde se budou platit téměř nulové daně. Eh, rovnost, spravedlnost znamená i završit eh, kapitálový trh, bankovní unii, fiskální unii a hospodářskou politickou unii. Není možné sdílet stejnou měnu a mm, mm, přitom ne, nejít cestou sociální a ekonomické konvergence. A potom máme zde nástroj stabilizace investic, kde se navrhuje vytvořit Evropský fond pro to, abychom měli podpůrné nástroje, které budou potřebovat reformy a abychom mohli včas reagovat na řešení krizí Chceme, aby tento fond byl zahrnut do mechanismu Unie a pro e, e, transparentnější a demokratičtější ekonomické řízení, governance. Myslím si, že naše parlamenty, tedy EP a národní parlamenty, se musí více a více angažovat do těchto rozhodovacích procesů a to i díky užší spolupráce mezi nimi. To, je cíl i tohoto týdne. A E, pokud budeme pracovat e, společně, tak potom, potom budeme schopni reagovat na konkrétní očekávání našich občanů, jako boj proti nezaměstnanosti mladých, nezákonné migraci, o, e, o bezpečnosti obrany a boj proti změnám klimatu. Zde bych rád, aby se i šéfové vlád vyjádřili k budoucnosti Evropy. Eh, eh, souhlas s přizváním na to zasedání, kde se budou sdílet ideje. A e, transparentní debata, tato debata umožňuje e, aktivní účasti Evropského parlamentu i e, národních parlamentů posílit demokratický proces Evropské unie. Evropský parlament, který je volený přímo evropskými občany, plní zásadní roli abychom mohli garantovat jednotu Unie a v poslední desetiletí politické strany, které byly proti evropské integraci, tak eh, ty mm, eh, rostou. Zde je větší a větší počet osob, které mají nedůvěru, nedůvěru v Unii a zde eh, oblasti, kde je nejnižší nejvyšší nezaměstnanost jsou ty oblasti, kde nejvíce se hlasuje proti Evropě, takže je třeba posílit spolupráci především v oblasti hospodářských politik a podporovat eh, výměnu nejlepších zkušeností. Jsem se s tím, že tento meziparlamentní týden přispěje k odpovědné politice i rozpočtové politice Evropské unie. A proto vám všem velice děkuji za to, že jste dnes tady. Přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci.